vysvětlení. Vzhledem eh, k eh, doporučení výboru Ekon ohledně rozhodnutí ve věci nevydání námitky k eh, mm, implementujícímu aktu a delegovanému aktu Eh, nebylo eh, podáno námitky ve 24 hodinové lhůty od včerejška a podle článku 105 6 eh, jednacího řádu naší sněmovny se příslušné doporučení považuje za přijaté. Bude to publikováno v textu eh, zápisu eh, z dneška, to znamená středy 6.2.2018. Eh, Děkuji a teď se dostáváme ke dvěma dalším bodům. Vítám vysokou představitelku paní